Máme zde stručné sdělení předsedy, které bych vám tímto rád sdělil. Dámy a pánové, eh, v těchto okamžicích se vyostřila situace eh, v Alžírsku a to dramatickým způsobem. Alžírská armáda eh, zautočila na eh, eh, místo, kde teroristická skupina drží zajatce. Ten útok byl velmi ostrý, Eh, byl eh, zavraž, zabit jeden britský státní příslušník. Eh, jehož rodině bych rád jménem Evropského parlamentu vyjádřil upřímnou soustrast, stejně jako celé britské vládě, stejně jako rodinám všech, kteří, ať už z Alžírska nebo ze zahraničí, jsou drženi jako rukojmí v Alžírsku Věříme v to, že alžírské úřady udělají vše, aby tyto eh, rukojmí osvobodili. Tento útok na alžírském území ukazuje, jak napjatá situace je v, celém sahel, v celé sahelské oblasti. Hrozba džihadistů eh, v těchto zemích je opravdu veliká. Nejedná se pouze o hrozbu pro tento region, ale o hrozbu pro celou Evropskou unii, pro eh, eh hrozbu pro mír v celé středozemské oblasti. Jménem Evropského parlamentu chci vyjádřit eh, naději v mírové urovnání tohoto procesu a v takové urovnání, které nebude mít za důsledky oběti na životech. Dámy a pánové, procedura podle článku